argumentováno. Je zcela nepřijatelné, aby i když to měl být eh, vtip, eh, se něco takového netolerovalo. Děkuji vám. Děkuji vám. A my to v každém případě zjistíme tedy, co se stalo a budeme to evidovat. Další bod na pořadu jednání, zpráva pana Leichtfrieda poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy a nejdříve má slovo pan Leichtfried jako zpravodaj na, je... na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o bezpečnost letecké dopravy v Evropě, nyní se dostáváme do situace, kdy každý dělá to, co chce. A ale my za to musíme platit. To je něco, co je naprosto nepřijatelné. A tato zpráva, tento návrh zprávy, se snaží tuto situaci změnit. Co konkrétně mění? Čeho se snaží dosáhnout? Chtěl bych říci, že mnohokrát děkuji kolegům a kolegyním. Eh, máme zde jednotný přístup. A chceme dosáhnout především více transparentnosti. Transparentnost znamená, že letecké společnosti by v budoucnosti měly být schopny získat informace, a které jim umožní zjistit, co jim skutečně jednotlivá letiště předepisují, ať už je to příliš mnoho nebo nikoli. A další krok je to, aby zajistit, aby cestující věděli, co jim letecké společnosti předepisují, a protože zdá se, že zde existují jisté nedostatky v informovanosti. Jeden bod, který je velice důležitý, je následující bod. V celé Evropě existují nejrůznější systémy, jak se financují bezpečnostní opatření. A některé státy to financují z daní. Některé státy, v některých státech za to platí cestující, v některých státech je systém smíšený. My jsme chtěli zajistit, aby tyto systémy mohly být uchovány. My nechceme žádnému členskému státu předepisovat, jak mají tyto poplatky být financovány. A jde nám jenom o to, aby cestující nakonec věděl, za co platí. Existují zde různé názory na to, jaká letiště by měla být zahrnuta. My jsme se rozhodli, že je třeba poukázat na to, že zde o bezpečnost nejde o výdělky. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že by měly být eh, zahrnuty eh, veškerá letiště, eh, kde probíhá obchodní letecká doprava. A třetí bod. Dostali jsme se do bodu, kdy zde v plénu máme v podstatě jednohlasnost. Jedná se o to, že je třeba rozlišovat. Rozlišovat mezi bezpečnostními poplatky, které jsou obsaženy v v evropských předpisech a, a mezi poplatky za bezpečnostní opatření navíc, která jsou přísn, přísnější. My se domníváme, že každý členský stát může dělat, co chce, pokud je o ty základní bezpečnostní opatření, ale pokud tyto členské státy provádějí nějaké, nějaká bezpečnostní opatření navíc, potom by to měly sami financovat. A tím chceme zajistit, aby tyto členské státy postupovaly opatrně, protože jinak by mohlo dojít k tomu, že budou zavádět bezpečnostní opatření, která nejsou úplně nutná. A je třeba si uvědomit, co to znamená pro letecké společnosti, co to znamená pro cestující a tak dále. Chceme také zajistit, aby zde fungoval jeden princip. A to, že bezpečnost je veřejnou záležitostí. A bezpečnostní opatření nejsou a, a pro letecké společnosti. Jsou především nařizovány státy, a které odkud letecké společnosti vylítají. Takže z tohoto důvodu se domníváme, že tato opatření navíc by měla být financována právě státy. Já se eh, domnívám, eh, že ty pozměňovací návrhy, které jsem obdržel, jsou oprávněné. Celkem jsou tři. Jedná se o pozměňovací návrhy ze strany zelených. Já si myslím, že je mohu podpořit. Jsou tady od kolegyně, která sedí vedle mě. Já se domnívám, že tyto pozměňovací návrhy jsou eh, velice dobré jsou podstatné především v situacích, kdy letecké společnosti jsou pod tlakem. Takže kolegové, kolegyně, mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo komisaři Píbalksovi za komisi. Paní předsedající, vážení poslanci, návrh směrnice týkající se letecké bezpečnosti je výsledkem diskuze o financování bezpečnostních opatření, kterou jsme vedli od roku 2001. A dochází ke zvyšování nákladů na bezpečnosti. Začalo k tomu docházet od 11. září 2001 a od vzniku regulatorního rámce pro bezpečnost letectví. Komise se snaží stanovit transparentní a nediskriminační rámec pro bezpečnostní poplatky v letectví. Dále je komise toho názoru, že bezpečnostní poplatky v letectví by měly být stanoveny v spolupráci s uživateli letišť a měly by se odvíjet od nákladů. Dále bych chtěl zdůraznit, a že blahopřeji panu Lightfriedovi za skvělou práci při přípravě této zprávy a také dalším členům příslušného výboru, kteří k této zprávě přispěli. Dále si myslím, že tato zpráva jde přesně tím směrem, kterým chtěla jít i komise a vítám podporu, kterou tím vyslovuje eh, komisi. Dále mi dovolte, abych zdůraznil dvě konkrétní eh, věci, které jsou uváděny ve zprávě. Zavádí se tady nový prvek který eh, se týká jedné někdy kontroverzní otázky, tedy kdo bude platit za bezpečnost v letectví. Návrh komise to neřešil a ten důvod proto je ten, že téměř všechny členské státy si eh, myslí, že nemohou činit žádné závazky v této oblasti. A tím pádem přiznávají, že by měly být eh, umožněny tyto bezpečnostní poplatky a proto si myslíme, že by to mělo být na rozhodnutí členských států. A mělo by to tedy eh, být přijímáno na základě subsidiarity. A nevím, kdy ta zpráva bude přijata. Nicméně komise by chtěla poznamenat, že pozměňovací návrh 32, který umožňuje členským státům financovat přísnější opatření, vedl k velmi intenzivní diskusi s radou ohledně tohoto návrhu směrnice, ale já jsem si jist, že pan zpravodaj si je toho jist, je, je si toho vědom. A další eh, vyjasnění se týká hodnocení dopadu, které by mělo být učiněno předtím, než budou přijaté jakákoliv další opatření v oblasti bezpečnosti letectví. Musí to být eh, oprávněná opatření, ale chci také upozornit, že již máme určité mechanismy, které fungují a které bychom neměli přetěžovat. Víme, že existuje poradní skupina zainteresovaných stran pro bezpečnost letectví, která se zabývá těmito věcmi a která konzultuje také zástupce jednotlivých podniků a s ní se konzultují veškerá opatření eh, v letectví. Dále existuje eh, regulační postup s kontrolou a parlament bude moci vetovat jakékoliv, jakékoliv opatření, které by bylo navrženo. Děku, ještě jednou děkuji za předložení této zprávy a těším se na další spolupráci eh, s parlamentem. Děkuji. Dank, Herr Kommissar. Děkuji vám, pane komisaři. Pan hans Věře Martin má slovo. Omlouvám se, že vás opět obtěží Nicméně mám jednu osobní poznámku na základě jednacího řádu. Je to typické. V Rakousku existuje skupina, která je zařazena do skupiny pravicových radikálů. Jsou to ti, kteří vždycky mávají rukama, chtějí slovo, ale potom nic neřeknou. To nejsou lidé, kteří by důstojně dostali demokratickým volbám můžete na ně zamávat, ale vždycky poznáte, co se stane. Jsou to problémy, které ukazují, že v naší zemi se ještě nepodařilo zpracovat minulost. A že tedy tam nemáme jenom jednu eh, pravicově eh, extrémní skupinu, ale dvě. My jsme tady demokraté a nalevo od nás sedí extremisté a já jsem rád, že patřím těm, kterým se podařilo eh, významně přispět k tomu, že v tomto parlamentu není eh, zorganizovaná skupina pravicových radikálů. Myslím, že proto musíme bojovat proti cynismu, znevažování. To jsou lidé, kteří si přáli, abych šel k psychiatrovi, protože nedokázali eh, přijmout porážku v demokratických volbách. Děkuji, já bych chtěla pokračovat naší diskusi, ale máte něco k jednacímu řádu? point of order. Je to otázka mudrého hlasování podstatě je to otázka 30 vteřin po předešlém řečníku. Máte osobné eh, vyjádření, ale podle článku 151 jednacího řádu to není možné, takže to nepřipouštím. Vidím, že tady se má někdo připomínku k jednacímu řádu. Point of order, bitte. Auf welchen Artikel der Podle eh, kterého článku jednacího řádu? Ptá se paní předsedkyně. Toto je naprosto přijatelný vstup a v podstatě se týká daného tématu. V podstatě bych žádal, abyste vložila tyto příspěvky mezi jednotlivé zprávy. Ano, budeme pokračovat diskusí. Osobní prohlášení jsem přepustila, protože eh, ta žádost o osobní vyjádření pocházela od pana Martina.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 panu Leichfriedovi, zpravodaji, za skvělou, dokonalou práci a za dokonalou spolupráci při práci na tomto dokumentu. Museli jsme si zodpovědět na čtyři otázky, ale nejdříve jsme si museli stanovit úkol. Naším úkolem byla ochrana zájmu cestujících eh, v letecké dopravě a to byl náš úkol který jsme považovali za nejdůležitější. A ty čtyři otázky, které jsme si stanovili, to byla otázka transparentnosti, to znamená, jaké skupiny eventuálně mohou být do toho zapojeny. Potom zde byla otázka rozsahu, nebo tedy působnosti směrnice, to znamená, na jakých letištích bude možno využívat tuto směrnici, je velmi důležitá otázka, na které se komisi nepodařilo odpovědět. A já děkuji panu poslanci Lešfrídovi, že se podařilo najít řešení. To je otázka financování. Jde o ty prostředky, aby byly financovány prostřednictvím členských států. Ale je to také otázka kompetencí nezávislého orgánu, který by dohlížel na tuto otázku bezpečnostních poplatků v letecké dopravě. V průběhu této práce jsme vypracovali společné stanovisko, které považuji za velmi ambiciozní. Je to dnes výzva pro radu a výzva pro komisi, protože se domníváme, že naše stanovisko, nebo tedy já osobně si myslím, že my jako cestující, protože i my využíváme leteckou dopravu, bychom neměli platit něco navíc, na rozdíl od těch, kteří cestují třeba vlakem nebo lodí. Neměli bychom platit za takovouto ochranu. Je to rukavice vyhozená radě, je to kompromisní stanovisko a očekáváme stejně ambiciozní stanovisko ze strany rady. Děkuji. Děkuji teď jménem eh, socialistů a demokratů pan El Quadravi na dvě a půl minuty. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, pane komisaři, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji, protože se jedná o vynikající zprávu, děkuji a chtěl bych také poděkovat všem, kteří na tomto dokumentu spolupracovali. Možná si vzpomenete, že problém financování není ničím novým. Tento problém řešíme již dlouho od teroristických útoků v roce 2001. Hovoříme o nejrůznějších bezpečnostních opatřeních a hned od počátku Evropský parlament se zaměřoval právě na financování a je důležité, abychom našli celoevropské řešení. Bohužel eh, rada nijak nepostoupila v této otázce, to bych chtěl jenom připomenout a chtěl bych eh, naléhavě vyzvat radu, aby naplňovala dohody, které jsme učinili v minulosti. Potřebujeme zvláštní dohodu, takže bych je požádal o určitou lojalitu, spolupráci, abychom našli řešitelné řešení. Je tady celá řada aspektů, které musíme řešit. Jednak je to otázka transparentnosti. V tuto chvíli nevíme, kdo bude platit eh, účet eh, za tato opatření v Evropě. Chceme učinit určité dohody, sliby a těchto slibů se musíme držet. Takže jakékoliv poplatky za bezpečnostní opatření musí být vyčleněny na tyto účely a na nic jiného. To je velice důležité, aby to byly účelově vázané prostředky. Druhý důležitý prvek je, abychom rozlišovali mezi bezpečnostními opatřeními, které vytvoříme na evropské úrovni všichni dohromady a mezi jinými dalšími opatřeními, které chtějí přijmout jednotlivé členské státy. Transparentnost je zcela zásadní. A za druhé musíme zcela jasně říci, že je na členských státech, aby nešli, nesli finanční zátěž v případě zavádění dalších bezpečnostních opatření, ale je to určitý stimul, abychom zajistili celoevropskou koordinaci v oblasti bezpečnostních opatření. To se týká tělesných skenerů a tak dále, ale pochopitelně členské státy budou muset tyto účty zaplatit sami. Za skupinu ALDE paní Meissner na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu zpravodaji, také paní Henny Splašár, která dnes tady nemohla být a která eh, na tom spolupracovala a byla velmi spokojena se spoluprácí. Myslím, že ta zpráva ukazuje, že jsme dospěli k jednoznačnému názoru a to, i to hlasování na výboru bylo jednoznačné. Víme, že v této otázce jde především o ochranu spotřebitelů a bezpečnost na letištích. Chceme tedy, aby spotřebitelé věděli, za co platí. Již předtím bylo řečeno, že systémy jsou ve členských státech velmi rozdílné to bychom chtěli trochu změnit, nechceme nicméně to radikálně měnit. Chtěli bychom, aby struktura těch nákladů byla jasná, transparentní, aby uživatelé věděli, za co platí. A tak tomu v současnosti zatím není. Chtěli bychom vědět, aby bylo jasné, že ten určitá, určitý podíl ceny letenky jde na bezpečnost a aby potom skutečně ty prostředky byly vynaloženy na bezpečnost, bez toho, aby z toho někdo měl nějaký finanční prospěch. To je, myslím, logický postoj k celé této záležitosti je tady určitý rozdíl mezi tím, co požaduje Evropský parlament a co chtějí členské státy a to sice, kdo bude platit za dodatečná bezpečnostní opatření, která budou přijata nad rámec toho, co stanovíme my na evropské úrovni. A já si myslím, že je to na členských státech, že těm by mělo jít o e, systém bezpečnosti u sebe doma, chtějí stanovovat dodatečná opatření, tak by za to měli nést e, náklady. A otázka je, pokud tyto poplatky nebudou stanovány na evropské úrovni, aby eh, tedy je platily členské státy. V každém případě je potřeba, aby celý systém fungoval eh, transparentně. A další řečník, pan Foster, tady není a proto teď má slovo paní Rozbach za EFD na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Představte si, že si člověk eh, koupí letenku, ukáže pas, eh, nastoupí do letadla a potom přiletí do své destinace. Tak to bylo původně, ale to funguje jako nějaký Fort Knox. A je zde celá řada opatření, která se ubírají jedním směrem. Pořád je jich více a více. Je pravda, že v minulosti docházelo k nehodám a dochází k ním i dnes a proto je důležité, aby se po celé Unii uplatňovaly stejné normy. EU je příliš malá na to, aby se stala ostrovem, proto musíme mít transparentní normy, které budou stejné ve všech letech, ať už pocházejí odkudkoliv. Všichni cestující a všechny aerolinky musí chápat, proč se uplatňují tyto poplatky za ochranu letectví. Jinak se z toho stane džungle poplatku. Cestující nemohou platit za specifická opatření na následujících eh, letištích. A teď má na slovo pan Groš za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych chtěl první řadě poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci, jakože dalším politickým skupinám na výboru pro, bez, pro dopravu jsme o tom vedli velmi zajímavou diskusi, ale myslím, že se nám podařilo již navrhnout celou řadu kompromisů radě. E, Víme, že probíhá diskuse velmi živá o tom, jak ten systém bude vypadat prakticky. Měli bychom také počítat s podporou komise, tak jak tomu bylo už v minulosti u dalších typů poplatků při odbavování na letištích. A druhá důležitá věc, možná ještě důležitější z pohledu cestujících, je zajištění transparentnosti. Kdo zaplatí kolik za co? a to jak eh, ze strany leteckých společností, letěšť, eh, dalších stran. A víme, že vždycky dochází ke sporům, eh, když se hovoří o tom, kdo má za co platit. Já si myslím, že veřejná bezpečnost by měla být placena z veřejných rozpočtů. Víme, že tady se držíme zásady subsidiarity. Hmm vždycky, když eh, není možné nalézt nějaké kompromisní řešení, tak se vždycky začne hovořit o subsidiaritě. Já s tím nejsem příliš spokojený, ale myslím si, že přinejmenším to, co stanovíme tady, eh, tedy ty dodatečné bezpečnostní opatření, ta by měla být placena z veřejných eh, rozpočtů. Víme, že náklady na bezpečnost v posledních letech výrazně stouply a proto má celá tato věc i výrazný hospodářský dopad. Kolikrát se hovoří o 30% eh, veškerých nákladů. A proto si myslím, že ty tři věci, které jsem právě uvedl, jsou naprosto rozhodující a myslím si, že bychom to měli požadovat od Rady a od komise, aby se k tomu postavili pozitivně. Paní Tykau na dvě minuty. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Toto nařízení stanovuje poplatky a je to systém, který rozhodně není diskriminující. Bezpečnost na letištích spadá do kompetence členských států, ale nakonec za to platí cestující prostřednictvím svého lístku nebo tedy své letenky a proto cestující musí vědět, eh, jaké jsou náklady na bezpečnost, které jsou součástí konečné ceny. Tato směrnice a směrnice týkající se tedy poplatku pro letiště, nebo tedy obě tyto dvě směrnice by měly být harmonizovány. Parlament eh, několikrát eh, požadoval, aby v této směrnici poplatky, které se týkají bezpečnosti, byly využívány provozovateli letišť pouze proto, aby se uplatňovala bezpečnostní opatření. Navíc parlament eh, požadoval zvýšenou transparentnost, pokud jde o tarify. Členské státy nicméně eh, mohou eh, zavést přísnější bezpečnostní opatření, ale potom musí nést náklady právě tyto členské státy. Bezpečnostní opatření by neměla bránit přílivu cestujících na nebo tedy příchodu cestujících eh, na letiště. Především eh, v Bruselu narážíme na obrovské fronty, fronty cestujících eh, u bezpečnostních kontrol. A také bych se ráda zmínila o zákazu přepravy tekutin na palubě. Toto opatření umožňuje zabavovat určité produkty a například eh, v Bruselu na letišti je velmi těžkopádná procedura, která vede k prostému zabavení některých produktů. A to je postup, který bohužel neumožňuje nebo nedává možnost získat zpět eh, v destinaci tato slova. Máme tady modrou otázku, nebo otázku podle modré karty od pana Obermajera. Chcete ji využít? Pan Obermajer, prosím, máte slovo. Ne, tím bylo měněno catch the eye. Ano, někdy eh, je ta modrá karta trošku matoucí. Takže to bylo catch the eye. Teď budeme postupovat. Jako další má slovo pan Paška na jednu minutu. vedení poplatků za bezpečnostní ochranu vneslo do trhu letecké dopravy nový finanční náklad, který pro letecké společnosti okamžitě a šikovně přenesli na cestující. Proto je na místě hledat mechanismy na ochrany cestujících, aby se netransparentní přepočítávání nějaké fiktivní hodnoty, která se skrývá za názvem poplatku za bezpečnostní ochranu, nestalo položku, eh, položkou pro zisk eh, lidí, kteří chtějí mít vyšší zisky v oblasti letecké dopravy. Výše těchto poplatků může být skutečně pouze v případě ochrany cestujících. Pane komisaři, naší úlohou je vytvořit transparentní pravidla, která odstraní stávající anarchii a v budoucnosti nebudou umožňovat leteckým společnostem, aby zneužívali tyto poplatky na ochranu cestujících, aby neměli neoprávněný zisk. Musíme tedy mít správná pravidla a nevytvářet nové instituce, které opět by znamenaly doplňkové náklady, pro cestovní eh, společnosti, ale i daňové poplatníky. Pane komisaři, pokud chceme pomoci Evropě, aby se stala konkurenceschopnou, musíme zapomenout na vytváření nových úřadů, protože v úřadech se nevytváří přidaná hodnota, která umožňuje eh, zvýšit životní úroveň občanů. Děkuji. Měli jsme tady trošku technický problém, takže jste mohl hovořit déle než jednu minutu ale teď už to snad eh, naše stopovací zařízení funguje dobře. A budeme se držet eh, časové limitu. Teď má slovo pan Melcer na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Dopad eh, prachu z islandské sopky, což vedlo ke zrušení tisíců letů, ukazuje, jak je důležité dbát na bezpečnost leteckého provozu. A víme, že je to provázeno neustále se zvyšujícími náklady. A je potřeba vždy zdůvodnit jakýkoliv zákaz leteckého provozu. A my teď rozhodujeme o to, jakou část nákladu za eh, protiteroristická opatření ponesou cestující. Je to úkol každého státu tedy zajištění veřejné bezpečnosti a není možné, aby tato povinnost byla přesouvána na bedra občanů. Myslím, že bychom se měli postarat o to, aby nedošlo k nekontrolovatelnému růstu těchto poplatků. A víme, že Spojené státy například uzavírají dohody s Evropskou komisí a s různými leteckými společnostmi o poskytování osobních údajů. A i to má vliv na bezpečnostní opatření. A víme, že dochází k zvýšení pracovní zátěže letišť a od liberalizace z 90. letech eh, se zdá, že spíše v popředí jsou náklady než bezpečnost cestujících. Všech Některé lety byly tedy teď zrušeny a my doufáme, že eh, takový chaos nenastane někde i v důsledku těchto bezpečnostních opatření. Děkuji, pan de Vejrak na dvě minuty v PP, EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poblahopřála našemu zpravodaji Jorgu Leichfriedovi za jeho dokument a také za spolupráci při přípravě tohoto dokumentu, pokud je také o návrh financování bezpečnosti v letectví. My tady hovoříme o bezpečnosti eh, z hlediska techniky. Už celou řadu let náš výbor bojuje za to, aby se uplatnil princip, že ta nejpřísnější ochrana opatření musí být hrazena členskými státy a já v tomto bodě plně podporuji našeho zpravodaje. Bezpečnost nebo ochrana se netýká pouze cestujících, ale všech občanů a je to zodpovědnost členských států. Musí přijmout opatření aby se bojovalo proti terorismu, takže není opravdu dobré, aby pouze cestující sami financovali tato opatření na letištích a v letadlech. A navíc eh, v takových eh, oblastech, jako je třeba lodní doprava nebo vlaková doprava, tak tam to financují státy. A já si myslím, že musíme být rozhodní tváří v tvář radě a až do konce hájit pozměňovací návrh 32 dopravního výboru. Další bod. Pokud podpořím ty postupy v otázce transparentnosti a nediskriminace, který text přináší, tak si nemyslím, že cílem této směrnice by bylo zavést evropský systém, který bude jednotný a stejný, pokud jde o bezpečnostní poplatky. Samozřejmě musíme dodržovat společná pravidla. Členské státy si musí zachovat eh, svůj stávající systém výběru těchto poplatků. Například ve Španělsku, v Itálii nebo ve Francii jsou tyto poplatky hlasovány v parlamentu. A v tomto případě to musí být eh, eh, odvolací orgán, který musí také sledovat nebo tedy monitorovat celý systém. To je pozměňovací návrh číslo 40 a určitě o něm budeme moci ještě hovořit, až o něm budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji vám. Další řečnici je paní Ayla Sender na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Přes problémy, které se ukázaly velmi tvrdě tento týden, pokud je o neexistenci jednotného evropského nebe a jednotného orgánu, který by toto jednotné nebe kontroloval, tak i přesto se nám daří blížit se k tomuto cíli. A tento nástroj, nebo tedy tento text by měl být dalším nástrojem dosažení tohoto cíle. Já blahopřeji panu Leichtfriedovi zpravodaji k jeho práci a k tomu, jak se k tomu postavil. I ze sociálního hlediska. Nicméně myslím si, že zde se trochu prohřešujeme maximalismem a žádáme optimum a ne to nejlepší. Já si myslím, že by bylo dobré vytvořit eh, společný systém s nezávislým dozorčím orgánem, transparentní systém účtování poplatku, zohlednění ekonomi- ekologických kritérií, ochranu cestujících a tak dále. Nicméně myslím si, a komise by mě v tom mohla Eh, osvítit, že jsou zde některé aspekty, které zde ještě chybějí. Jak říkala například paní De Vejrak, myslím, že se zde neuznává systém, ve kterém parlament hlasuje o výši poplatku v parlamentní dohodě a právě potom musí být uplatňovány odpovídajícími orgány. A mě by tedy zajímalo, jak se na to dívá komise. Jak může tento text fungovat, když jsou zde takové rozdíly s radou? Myslím si, že je zde určitá nekoherentnost mezi tímto textem a obecný, obecnou směrnicí o letišních poplatcích. Vzhledem k velké nejistotě a rozporu pokud jde o to, kdo bude platit náklady na ochranu, samozřejmě tato bezpečnost je veřejná, ale když se hovoří o tom, že to budou platit členské státy, tak to budou platit eh, obecně občané. To bychom měli také vyjasnit, protože když se řekne stát, tak to znamená něco abstraktního, ale nakonec jsme to my všichni, kteří také cestujeme, takže se nám zdá, že nebylo dosaženo velkého pokroku a zajímá nás, eh, jak se komise dívá na budoucnost tohoto textu. Děkuji. No. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Marinesku na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je pravda, že letecká doprava je nejbezpečnější způsob dopravy, který známe a všechny ty události v letectví mohou mít velký dopad na mezinárodní eh, dopravu, tak jak tomu bylo před několika dny při výbuchu islandské sopky. Ale jde o zajištění bezpečnosti letecké dopravy. Víme, že jak cestující, tak provozovatel letišť, tak letecké společnosti, všichni ti, by mezi sebou měli bezchybně komunikovat. Víme, že cestujícímu jde o pohodlí, o mm, hladkost dopravy a nechápe, že některá opatření jsou absolutně nezbytná. Možná, že také nechápe, že to všechno sebou nese určité náklady. A může to sebou přinášet emoce, někdy nechápe například dopady 11. září Eh, nechápe, že eh, mohou vzniknout různá nedorozumění mezi dispečery, piloty a tak dále. To všechno by mělo být zohledněno. Měli bychom mít jasná pravidla, tak abychom mohli aplikovat eh, regulaci přesně podle zákona. Samozřejmě v některých případech by měly být učiněny výjimky, ale musí to být učiněno naprosto transparentním způsobem. Všichni uživatelé by měli znát pravdu a měli by se vyznat v tom systému, kterému podléhají. Nicméně v letectví eh, chybí ještě pořád transparentnost, měla by se to dál zlepšovat a je na letištích a na leteckých společnostech, aby prokázali, že jsou ochotny zavádět více transparentnosti. A cestující by také měli chápat, že bezpečnostní opatření na letištích a v letadlech jsou nezbytná, přestože někdy znamenají určité nepohodlí ale je to k jejich vlastnímu prospěchu. Teď má slovo pan Ulmer na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Leichtfriedovi za skvělou zprávu. Myslím, že eh, eh, má velmi dobrý obsah. O co tady jde? Eh, jde tady zejména o ochranu spotřebitelů, bezpečnost, koordinaci a také řízení kvality. A to všechno by se mělo eh, zlepšit. Já si myslím, že by měl vzniknout úřad, který by se zabýval těmito otázkami. Subsidiarita v této oblasti je sice pozitivní, ale pro mě je podstatné, aby došlo k jasnému oddělení mezi poplatky a daněmi a aby veškeré otázky, které souvisejí se svrchovaností členských států, jako je práce policie nebo bezpečnostních jednotek, byla placena z daňových příjmů spíše než z nějakých poplatků. Pokud některé členské státy chtějí nad rámec toho zavádět ještě dodatečná bezpečnostní opatření, tak by ty náklady měly nést tyto státy a měly by to upravit sami. A možná, že to může být účtováno i cestujícím, ale potom musí být jasně řečeno, na co tyto peníze jdou. Ještě k té otázce hodnocení dopadu, které nám předložila komise. Tam se hovoří o tom, že na toto opatření jde 0,1 poplatku tak si nemyslím, že to je příliš vysoké. Myslím, že eh, bychom měli dosáhnout eh, nějakého přijatelného kompromisu i se spolkou republikou Německo, eh, kde zejména jde o subsidiaritu. Myslím si, že výsledek bude určitě velmi blízko našemu návrhu. Děkuji vám. Teď se dostáváme k proceduře Catch DI a jako první je paní Rojtová na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající přestože plně podporuji tento návrh protože výrazně zvyšuje transparentnost sazeb a účtování bezpečnostních poplatků pro všechny evropské spotřebitele kteří využívají leteckou přepravu tak mě zaráží proč nedochází v této důležité oblasti k větší harmonizaci obávám se že díky dominantnímu postavení některých letišť cestující platí příliš vysoké poplatky bez přímého dopadu na úroveň rychlost či kvalitu bezpečnostních opatření při odbavení. komise by měla ve své hodnotící zprávě za ty dva roky po účinnosti této směrnice mít daleko větší odvahu navrhnout jednotnou a závaznou metodu na výpočet bezpečnostních poplatků napříč eu. naprosto souhlasím s požadavkem aby přísnější opatření jako jsou tělesné skenery byly placeny ze státních rozpočtů a nikoli cestujícími zejména když jsme ještě neukončili debatu o jejich potřebnosti a zdravotních rizicích. v neposlední řadě mám obavu z interpretace ustanovení o nákladech bezpečnostních opatření určených nikoli letištěm a leteckou společností které naopak mohou být přiúčtovány cestujícím a kde podle mě potenciálně hrozí zneužití z jejich nadhodnocení. děkuji za trpělivost. Další řečník je pan Pasko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pan Leitfried má pravdu. Náklady na bezpečnost v tomto ohledu by měly být uhrazeny členskými státy, protože naši občané platí obecně vyšší poplatky za bezpečnost svým členským státům, čili občané by měli platit to, co mají, ale pochopitelně připomínám pravdu, protože navzdory tomuto principu pasažéři by neměli platit za vyšší poplatky, tak jak uvádí správně pan zpravodaj. Navíc často zvýšené bezpečnostní opatření vedou k větším poplatkům a to není poskytováno státem, nicméně různými najatými společnostmi. Musíme tedy respektovat práva cestujících. Musíme to by tedy takovéto praktiky by měly být ukončeny. A teď pan Obermeier na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Víme, že eh, mechanismus vybírání bezpečnostních poplatků na letištích je ve členských státech velmi odlišný. Měli bychom zavést nějaká jednotná kritéria, eh, která by byla smysluplná ale měl by existovat jasná souvislost mezi vybranými poplatkami a skutečně eh, učiněnými opatřeními. To je potřeba definovat tak, aby všichni věděli, za co, platí, za co platí. Musí tedy být znám systém, jakým se vypočítávají tyto bezpečnostní poplatky. To by vedlo k lepší transparentnosti. Měli bychom také zabránit narušení hospodářské soutěže. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. To byli řečníci, kteří chtěli vystoupit v rámci Catch the Eye a nyní mi dovolte, abych dal slovo panu komisaři Pigalsovi. Děkuji. Vám. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za tuto velice zajímavou rozpravu, co se týče bezpečnosti letecké dopravy, tak všichni máme své zkušenosti, abych mohl hovořit o svých eh, zkušenostech. V podstatě věřím, že jsme zajistili zlepšení v celém systému a návrh komise jde o krok dál. Pokud eh, chceme bezpečnost, tak eh, budeme platit poplatky. V první řadě musíme zajistit transparentnost. Myslím si, že tato zpráva i návrh komise se vzájemně posilují v tomto aspektu. Nyní otázka, kdo by měl tyto poplatky platit. Podle mého názoru je nejlepší uplatnit princip subsidiarity, protože to není členský stát, ale je to občan, který platí. Ale otázka zní, zda to mají platit všichni daňoví poplatníci, anebo pouze pasažéři. A není to jednoduchá otázka. Čili z tohoto důvodu si myslím, že subsidiarita eh, vychází je ke stávajícím podmínkám. Já si myslím, že Evropský parlament jde ještě o krok dál, dívá se na celkovou situaci. Já si myslím ale, že návrh komise je velice dobrý a já jsem rád, že Evropský parlament jej přijímá a jako vždy jde trochu dál než návrh komise. Uvidíme, kam se dostaneme, ale myslím si, že tento návrh přichází v, prav, v pravou chvíli a také ve správném rozsahu. Pěvax. Děkuji vám, pane komisaři, a teď dostane slovo ještě jednou pan zpravodaj, pan Leichtfried. Děkuji vám. Eh, po tolika slovech chvály jsem teď trochu eh, na rozpacích, ale i tak bych si chtěl dovolit eh, několik slov chvály. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali společně pan Zasáda, paní Lichtenberger, pan Kolíček, prakticky jeden rok jsme na celé věci pracovali, tak si představuji spolupráci v Evropě. Nemyslím si, že bychom tady měli předvádět divadlo jako někteří kolegové před chvílí. A potom bych chtěl říci eh, ještě několik slov na adresu rady. Chtěl bych na ně apelovat. Výbor eh, pro dopravu je velmi eh, věcný, výbor, který se zabývá podstatou návrhu a myslím, že jsme vyšli velmi vstříc eh, kompromisu s radou, ale chtěl bych ještě varovat radu před tím, aby neprobouzala spící psy. Pokud rada vůbec není ochotná eh, být vstřícná k Evropskému parlamentu, tak si myslím, že se změní i postoj našeho výboru. Není to jenom můj názor. Slyšeli jsme to i od ostatních kolegů. Pokud oni nejsou připraveni ke kompromisu s námi, tak se změní i náš postoj a my jim eh, nebudeme vycházet vstříc. Myslím, že to by nebylo smysluplné, eh, byl bych nerad, kdyby k tomu došlo a proto bych chtěl apelovat eh, na to. Uvědomte si, o co tady jde. Chtěl bych apelovat také na členské státy. Uvědomme si, že teď už máme Lisabonskou smlouvu, obojí, obě strany musí být vstřícné a musí učinit nějaký krok eh, ke kompromisu. Děkuji vám. Naše eh, rozprava tím byla uzavřena a hlasování se bude konat na příštím plenárním zasedání, které bude v Bruselu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, který máme na